Okay, dear colleagues, we have a... Vážení kolegové, máme tady zpravodajku, tak můžeme začít. První bod je ovšem přijetí návrhu pořadu jednání. Pak, když nejsou námitky, můžeme návrh přijmout bez modifikací. Nyní bod dvě, sdělení předsedy. Máme zde korrigendum k směrnici 40 2014 Evropského parlamentu a Rady z 3. dubna 2014, co se týká administrativních ustanovení pro členské státy eh, ve věci prodeje tabáku a tabákových výrobků, co se týká směrnice 37 2001. Eh, byla nalezena v této směrnici chyba, Eh, Tedy k tomuto jsme přijímali pozici v prvním čtení 21. Eh, ledna. Je tam špatná cross-reference v bodě 10. A to korrigendum bylo rozesláno všem poslancům Envy dnes dopoledne. Pakliže neobdržíme žádné námitky, do konce této schůze bude toto korrigendum považováno za schválené a bude předloženo parlamentu ke schválení na dubnové, plenární, eh, na dubnové plenárce ve Štrasburku. Druhé oznámení. Workshop o indikátorech pro efektivitu užívání zdrojů v kontextu probíhajících eh, jednání o zprávě z vlastní iniciativy paní Pětikajnen, co se týká efektivního využívání zdrojů. Toto proběhne zítra 14. dubna ve 12.45 hodin v místnosti ASP 1E2. Evropská občanská iniciativa na zákaz vivisekce byla formálně předložena Evropské komisi 3. března. Výbor Agri byl k tomuto přidělen jako příslušný výbor, aby uspořádal eh, slyšení a výbory Envy, Pety, ITRE budou přidružené výbory. Bude to 11. května odpoledne, bude to v pondělí v místnosti 4Q2 návrh programu a další praktická opatření budou dána k dispozici, jakmile to bude možné. Dnes máme tlumočení v 22 jazycích, kromě tedy estonštiny. A zítra budeme mít 21 jazyků. Jako obvykle, zasedání našeho výboru je webstreamováno. Bod 3 schvalování zápisů ze schůzí, eh, tedy 3. a 4. prosince 2014 a 20, 21. 22. ledna 2015. Zápisy jsou připraveny, eh, pakliže neobdržíme námitky do konce této schůze, budou zápisy považovány za schválené. Bod 4. Eh, chci výbor informovat o stavu stávajících jednání s ostatními institucemi EU. První neformální trialog o systému ETS, eh, eh, o, na, eh, o stabilizačních opatřeních pro trh 21. března. Rada a komise provedly plnou výměnu názorů na ta nejdůležitější politická témata související s tímto tématem a přes značný rozchod mezi radou a parlamentem u klíčových otázek byly diskuse konstruktivní a odsouhlasili jsme, že některá témata budeme dále delegovat pro další diskuse před druhým trialogem. Diskuse se zabývaly zejména následujícími věcmi, tedy zahájení rezervy pro stabilizaci trhu, trhu takzvaným backloadingem povolenek, inovačními fondy a tím, čemu říkáme carbon leakage. Příští trialog proběhne v úterý 5. května v 16 hodin. A teď bod 5. Snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší a změna směrnice 2035 ES. Máme zde paní zpravodajku. A rovnou jí dám slovo. Paní Gerling. Děkuji, pane předsedo. Nebudu to moc rozvádět, myslím si, že všichni známe statistiku týkající se kvality ovzduší a potenciální nebo skutečné zdravotní problémy, které v důsledku ní zažíváme. Mimo jiné, zrovna minulý týden došlo k vážným problémům eh, znečištění ovzduší napříč severní Evropou, včetně eh, mimo jiné eh, toho saharského písku, různých znečišťujících látek a emisí, což pravděpodobně do budoucna bude asi pravidelné nebo pravidelnější, pakliže s tím něco neuděláme. No. Ale, jak říkám, nechci o tom dlouze mluvit, protože to zde v tomto výboru zejména všichni dobře vědí. Ze všeho nejdříve bych ráda přivítala zprávu ze strany komise a díky za odvedenou práci. Už jsme na to dlouho čekali, to také všichni víme. A to není nutně špatná věc protože ze své práce s komisí na toto téma vím, že o tom lidé skutečně hodně přemýšleli za poslední léta a pracovalo se na věcech, jako byl Göteborský protokol nebo různé standardy VHO a jiné věci, což jsou všechno položky, které byly náležitým způsobem zohledněny a mě jakožto zpravodajku jejich zohlednění uspokojuje. Jak všichni víme, byl tam takový ten drobňoučký zádrhelíček, podobě tedy toho, té hrozby komise, o které komise tvrdí, že, jej, že tuto hrozbu vůbec neučinila, tedy že to celé stáhne, smete ze stolu. Nakonec k tomu nedošlo a teď jsme tedy v pozici, že kdy parlament eh, minimálně v tomto výboru by měl být schopen odhlasovat celou věc ještě před letními prázdninami, takže my budeme eh, věci postrkovat dále. Je velice důležité eh, se tímto tématem zabývat, je to otázka veřejného zdraví. Všichni to zažíváme nejenom proto, že jsme členy výboru Envy, ale obecně za to eh, i politicky za to je toto téma napříč členskými státy velice důležité a posouvá se nahoru v tom žebříčku priorit za poslední roky, často poměrně sližně. Takže je velice důležité zabývat se budoucností v této oblasti, v Evropské unii se eh, již dlouho soustředíme na emise v podobě eh, emisí, tedy konkrétně skleníkových plynů, a myslím si, že je potřeba eh, začít argumentovat, že toto se děje na úkor naprostého nezohlednění jiných znečišťujících látek pro ovzduší. Takže několik slov o mém přístupu, než si vyslechneme stínové zpravodaje. Jak jsem řekla, Strávila jsem hodně času nad tím návrhem a jeho podrobnostmi. Některé ty podrobnosti jsou hodně technické a kdokoliv si prošel ty všechny přílohy, ví, na jaké technické problémy se zde naráží. Zaujala jsem přístup co do těch příloh, které v podstatě nastavují ty jednotlivé hladiny, že toto není vlastně oblast, eh, do které se chci nějakým způsobem já osobně míchat tím, že bych tam někde změnila malinké procento nebo hodně procent, ať už nahoru nebo dolů v nejrůznějších oblastech různých indikátorů pro různé stupnice. Všichni víme, že členské státy s komisí velmi intenzivně diskutují o těchto základních číslech a konečně se dostáváme pomalu ale jistě k bodu, kde nastává něco jako schoda nebo dohoda. Takže eh, já nechci působit nějak disruptivně tím, že bych to celé začala, aby se tak řeklo, přeštelovávat. Ale jedna věc, která v těch přílohách je velice důležitá, je mít zde závazné cíle na rok 2025. A pokud se podíváte na změní této části, tak v některých případech by se dalo říci, že to je svým způsobem už tak závazné, ale abychom se vyhnuli jakýmkoliv pochybnostem, ráda bych, aby se jasně řeklo, že toto bude pro rok 2025 eh, závazné. Eh, je tam jedna výjimka a to je amoniak, ale k tomu se dostanu za chvilku, až budu hovořit konkrétně. Takže eh, to je první věc. Rok 2025 je důležitý, protože když to necháme celé až na rok 2030, tak to je až příliš daleko v budoucnu a jsem přesvědčena, že přes veškeré a vždy nejlepší záměry komise a všech ostatní eh, se dostaneme do situace, kdy členské státy neudělají v podstatě nic až někdy do roku 2027 a pak už to stejně nestihnou, tak řeknu, no tak jsme to prostě nestihli. Tak a proto je potřeba diskutovat o tomto tématu ještě před rokem 2025. Ačkoliv tedy uznávám, že jsme eh, měli eh, již celou řadu reakcí na to o tom roce 2025. Nebude to snadné, ale myslím si, že je to pro nás důležité. Ve svém návrhu posiluji reporting, sledování a procesy konzultace. To jsou všechno věci, které jsou podle mě velice důležité. Ten návrh jako takový je, myslím, dobrý, nicméně je zde prostor pro zlepšení. Ehm, je zde jedna politická záležitost. Myslím si, že si všichni uvědomujeme, jak složité diskuse na toto téma budou a jak složité bude to celé protlačit eh, kodecizí. Já jsem nikdy nepodporovala myšlenku, že by parlament zaujal jednu extrémní pozici a velmi dobře bude vědět, že členské státy zaujmou tu opačnou extrémní pozici a tak nějak se sejdeme někde uprostřed. Já si myslím, že tato hra se poněkud změnila tím, jak se změnila komise a měli bychom být realističtější, měli bychom být ambicioznější podle toho, co si myslíme, čeho že můžeme dosáhnout a co můžeme protlačit tím celým procesem. A je potřeba si uvědomovat, že vždy nad námi tak trochu eh, vysí ta otázka smetení této věci ze stolu, někdy třeba později. Takže já si myslím, že bychom nikomu neměli dávat záminky, aby něco takového udělal. Takže ano, eh, myslím si, že můžeme zatlačit na členské státy, aby přijali i ambicioznější návrh, než eh, jaký představila komise, ale nemyslím si, že můžeme zacházet až příliš daleko. Dále bych pak ráda řekla něco o další legislativě. To je rovněž velice důležité, mimo jiné proto, eh, jaké jsou výsledky studie dopadu, o kterou požádal parlament. Je to studie dopadu, kterou jsme všichni viděli a je to studie s poměrně jasným nastavením směru, co se týká koherentnosti s balíčkem pro změnu klimatu a tím, jakým způsobem bychom snad mohli poněkud ambicioznější, ambiciozněji pracovat a snad dosáhnout věcí rychleji a levněji. Tomu nechci odporovat, ale myslím si, že je důležité uvědomit si, že toto byla studie dopadu vypracovaná pro parlament, kterou nijak nehodnotila ani komise. Já bych ráda, aby zhodnotili, než ji začneme začlenovat do legislativy. Samozřejmě celý ten proces toho klimatického balíčku stále pokračuje, takže já namísto toho, abych měnila čísla, jsem eh, raději eh, začlenila do této věci silnější mechanismus, který by pak mohl být nasazen na ten celý proces někdy později, aniž by bylo nutno celou tuto směrnici přepracovávat. A je to, myslím, poměrně pragmatický a poměrně rozumný přístup k celé věci. Jedna velice důležitá věc zde se týká lépe fungující zdrojové legislativy. Toto je e, zastropovací směrnice, která spoléhá na tu základní legislativu, která musí být zavedena a musí být efektivně implementována, aby členské státy mohly připravovat vlastní plány, aby měly jistotu, že ty plány budou nějakým způsobem efektivní a efektní. To ten největší trn v oku zde Eh, je ta otázka dýzlových automobilů a evropských norem. Eh, nějakou dobu už nám jsou slibovány nové návrhy norem, zatím je ale nemáme, takže nemůžeme otestovat. A já o tomto problému hovořím poměrně explicitně. To je rámec, který již musí být nastaven. A také hovořím o testováním eh, v reálném světě, tedy po uvedení třeba vozidla na trh, což by byla skutečně velká změna oproti tomu, jakým způsobem se tato témata řeší v EU dnes. To si také uvědomuji, ale opět je to téma, které pro mne je velice důležité. Jako zpravodajka k tomuto tématu. Jsem snad možná vůbec poprvé jako eh, europoslankyně zažila velký lobbying ze strany měst a regionu. Nejenom vlád členských států, ale měst, regionů, obcí. A to je zvláštní, protože oni tuto legislativu chtějí, mají na ní zájem, protože oni budou ti, kteří budou muset něco udělat, zejména například ve věčně ucpaných městech, budou muset udělat něco, aby zajistili náležitou kvalitu ovzduší. A pokud nebudeme mít realistické testování v reálném světě, tedy zejména dýzlových motorových vozidel, tak eh, já nevím, kdybych řekla, že jsou zoufalí, tak by to asi bylo trošku melodramatické, ale oni v té situaci skutečně jsou, oni skutečně nevědí, jakým způsobem dosáhnou e, těch hodnot, kterých dosáhnout mají. Takže i zde činím několik návrhů, jak si myslím, že by to mohlo probíhat. A věřím, že na to i ostatní zareagují. Je potřeba dát členským státům nástroje, aby tuto práci mohli odvádět lépe. Rovněž hovořím o otázkách přístupu k financování a tím se dostávám právě k tomu amoniaku a zemědělství. Amoniak je jedna škodlivá látka, kterou si myslím, že bychom měli vyloučit z těch závazných cílů na rok 2025. Proč? To vám teď vysvětlím. Jsem přesvědčená, že vzhledem k novým stropům a nové zemědělské politice. Já jsem na ní pracovala, pane předsedovi také a mnozí další z nás. Všichni víme, jak dlouho to trvalo a e, teprve teď se to vlastně začíná pomalinku projevovat v, členským, v členských státech. Víme, že tady máme závazky na ozeleňování, takzvaný greening. A je to ještě nad rámec toho, co jsme měli v minulosti. Je to skutečně hodně požadavků na zemědělský sektor napříč celou Evropou, bude muset změnit způsob fungování a vedení svého biznesu jak co se týká kvality vod, biodiverzity a všech možných dalších věcí. A přidat sem do tohoto požadavek, nějaký požadavek na amoniak je nutné. Je to nutné, ano, ale dát to sem navíc ještě k těm všem dalším požadavkům, aniž bychom zvážili, jak to bude financováno, je nerealistické a i nespravedlivé. Takže já jsem navrhla, abychom eh, tady z toho udělali zásadní část přeskumu v polovině období nové zemědělské politiky v roce 2017, aby amoniak se dostal na seznam těch požadavků pro zemědělský sektor, ale ne za toho předpokladu, že nebudeme mít jasnou představu o tom, jak zejména bude probíhat financování asistence, eh, aby k tomu také, aby k těm změnám také došlo, protože sami od sebe se rozhodně nestanou a e, ta zemědělská lobby je skutečně velmi aktivní v této věci, oni to vůbec neskrývají a e, vždy, když se s nimi setkávám, e, velmi obtížně se mi říká, no podívejte, zkrátka to musíte vyřešit. Nedáme vám propustku z vězení, ale snad, já doufám, si uvědomíme, jak složitý ten úkol před nimi je a zajistíme, abychom měli společný přístup napříč Evropským parlamentem, nejenom v tomto výboru, ale eh, co se týká celého parlamentu, mám na mysli hlavně společnou zemědělskou politiku, je potřeba, potřeba zajistit, aby jednotlivé politiky spolu synchronně fungovaly, aby mohl proběhnout řádný přeskum v polovině období, abychom mohli zohlednit i kvalitu ovzduší. Uvědomuji si, že to nebude snadné, ale myslím si, že je to zvládnutelné. Rovněž jsem se zaměřila na přístup k informacím, Ráda bych, aby občané do tohoto byli co možná nejvíce angažováni, protože konec konců jsou to občané, kteří nám píší o problémech s kvalitou ovzduší. E, vidíme to zejména v několika posledních týdnech a je to správně. A je potřeba, aby i občané tím pádem v tomto celém procesu měli určitou roli. Je potřeba zajistit, aby plány v členských státech probíhaly na základě řádné konzultace se všemi zájmovými skupinami, Mimo jiné, aby se konzultovalo i s běžnými občany, takže to tam také máme. Máme tady ustanovení v tom smyslu, že pakliže dohled, eh, legislativní dohled nebude fungovat, budou se k tomu moci vyjádřit i občané a jsem přesvědčena, že zvyšování veřejného povědomí a participace veřejnosti nám pomůže ehm, zvýšit přijatelnost opatření, která od lidí budeme žádat. No a nakonec chci zmínit ještě jednu věc, která je předmětem diskusí s některými poslanci tady a to je odstranění eh, těch limitů na transport. Eh, já jsem to odstranila, protože si myslím, že to je velká zátěž, ale hlavně proto, že to vlastně není platné pro všechny členské státy eh, podle definice a nemyslím si, že by to bylo opatření spravedlivé, které by zajišťovalo rovné podmínky pro všechny. Ačkoliv tady slyšela jsem argumenty i pro to zachování, ty byly zajímavé, ale nebyly přesvědčivé. A proto jsem eh, je nezohlednila. Nicméně jsem si jistá, že i toto bude právě součástí našich diskusí s členskými státy, až k tomu dospějeme. No a na úplný závěr bych chtěla poděkovat stínovým zpravodajům za veškerou pomoc. Těším se na další diskusy nad pozměňovacími návrhy. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. A teď předávám slovo EPP Petrem Lízemu. Petr Lízemu. Děkuji, pane předsedo. Ano, děkuji. Eh, i Julie Gerlin se Jens Kizeke je sněmovým zpravodajem za EPP. A bohužel ale zůstal v zácpě, takže ehm, to musím za něho převzít. Děkujeme Julie, Julie Gerling za eh, návrh zprávy a za dobrou spolupráci. A teď, po té, co vznikly určité turbulence, jsme na začátku celého legislativního procesu. Názory se hodně liší a i v rámci EPP jsme to ještě definitivně nedodiskutovali, takže proto je to takové první zhodnocení stínového zpravodaje Jence Kizekého, to, co tady přednáší. Jens Kizek doporučuje v zásadě um, podpořit stanovisko Judy Gerlings a to platí zvláště pro velmi kontroverzní téma e, amoniaku. Tady se vedou velké diskuse i společně s kolegy z výboru zemědělského. A on tady klade otázku, jestli podle principu subsidiarity by členské státy eh, neměly mít větší prostor pro flexibilitu a prosí o to, aby výjimky pro malé a střední podniky byly ještě dále vyjasněny a v každém případě je důležité, aby proměna struktury v zemědělství neprobíhala dále, ne, se nešířila dále v důsledku této legislativy. Myslí si, že by tady měla být finanční podpora pro zemědělství při dosahování sílů e, e, snižování a poukazuje na to, že v otázce amoniaku se musí dbát na to, aby e, tady nebyla taková dvojitá regulace. A co se týče otázky mm, takových cílů 20, 25, mm, tady Jens Gizek je toho názoru, že tady nejsou žádné takové mezicíle závazné, neměly by existovat takovéto cíle v mezidobí a cíle zaměřené na snížení metanu, e, tady to podporuje také, zavidí s těmi zpravodaj velice kriticky a tady existuje z jeho pohledu také nebezpečí, že by tady mohla být duplovaná regulace e, s celou legislativou týkající se klimatu, pak dva další body, které v každém případě plně podporuje a to je škrtnutí e, toho propočtu, tady jde o lodní dopravu zprávy ze stejného důvodu úvodu, který přednesla právě Julie Gerling a také přístup k tomu, eh, k tématu Euro 6. Euro 6. A možná bych jenom krátce ještě mohl dodat, když už mám slovo, Um, asi se chtěl bych poděkovat eh, Julie Gerling za její boj, který, za boj, který vedla v posledních měsících, který vybojovala, protože to opravdu nebylo lehké. Um, udržet při životě tuto uh, legislativu a um, tady se velice angažovaně bojovala a konec konců s úspěchem, ale teď je důležité, abychom v dalším postupu uh, si to uchovali a abychom postupovali tak realisticky, uh, že stažení návrhu, tady už nebude tedy žádná další um, obce pro Evropskou komisi a k detailům zcela jistě ještě přejdeme v příštích měsících, budeme mít dostatek příležitostí o tom diskutovat dále. Já osobně považuji tuto cestu, kterou se právě ubíráme, za mnohem rozumnější. Mm, mm, jde o to, abychom diskutovali o textu, abychom si řekli, kde určité problémy musíme správně rozpoznat, eh, podchytit, než bychom text stahovali, protože eh, třeba někde existují nějaké, nějaké protesty. A já si myslím, že tady s návrhem eh, zprávy s Julie Gerling jsme na té správné cestě. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. A teď za socialisty a demokraty pan Danc. Thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. v Bruselu, proto kašlu. Rád bych se připojil k tomu, co říkal eh, Petr. Eh, chtěl poděkovat Judy za práci na eh, tomto tématu. Vím, že to nebylo jednoduché a přestože e, jsem byl ujištěn, že není běžné posouvat takto, e, jak, jak jsem za to velice vděčen a myslím si, že je dobré, že budeme diskutovat o této e, složce mm, mm, a je dobré Ehm, zajistit, aby bylo ještě podchyceno v celém pracovním programu, eh, takže bychom byli za toto velice eh, vděční. Eh, také jsem nesmírně vděčen za ehm, obsah celé zprávy a ehm, takový obecný, vzniká tady obecný dojem celé zprávy, protože je to skutečně velmi dobrý výchozí bod pro další jednání, která povedeme. Nejenom na tomto výboru budeme pokračovat, ale také v diskusích s radou. Um, chtěl bych začít s prvky, o kterých eh, tedy nás velice uspokojili, mm, zvláště první je to, co říkala Judy, to jsou závazné cíle 2025. Eh, Já si myslím, že to je nesmírně eh, důležitý pozměňovací návrh. Ehm, už jsme tady po nějakou dobu a dosti dlouze mluvili o nebezpečí ehm, Eh, toho, že tady bude takový scénář, kdy členské státy náhle se ocitnou v situaci, kdy budou muset jít do dost drastických opatření. Až roku 2030 budou muset dodržet tyto cíle a tady pak by byla taková lineárnější snížení, by bylo více vítaným. A navíc ještě je jasné, že mm, to je věc, která stlačí. Čím rychleji se budeme věnovat otázce životního eh, čistého vzduchu, tak to bude lepší, protože to jistě bude mít dopad na nás zde teď. A také bych také jsem velmi potěšen článkem 6, eh, který eh, tady posiluje kontrolní program pro čistého vzduchu. Já si myslím, že to je velice důležitý nástroj, co se týče dodržení eh, slibů a s tím je také propojena úmluva, která zajišťuje veřejnou účast v tomto rozhodovacím procesu. A toto vše je Eh, součástí eh, celého procesu občanské angažovanosti a myslím si, že je to důležité. Chtěl bych tím podpořit to, co říkala Judy o potřebě Eh, takového širokého, širokých názorů, které by měly být eh, zapracovány do stanoviska k tomuto a v tomto procesu by toto mělo být právě potvrzeno nebo podpořeno ještě směrnici samotnou. Také jsem potěšen zlepšeným um, situací, co se týče toho, že eh, tady máme národní, máme tady dvě směrnice o čistém životním ovzduší a tady je Euro 6, to je to, o čem se právě hovoří řešil. A myslím si, že to je tento společný přístup je velice eh, důležitý, když eh, máme se pořád postavit eh, otázce snižování emisí. A myslím si, že je férové říci, že jeden z důvodů, proč tento balíček na, v konečné instanci nebyl stažen, je to, že potenciál, který tady je tady potenciál, který je propojen s jinými prvky pracovního programu komise a toto by zcela jistě mělo být pak na nás. Takže eh, když zlepšíme úroveň koherentnosti na tomto stádiu, tak toto už je byla skvělá eh, věc. A co se týče dalších věcí jako flexibilita, tady plně podporujeme eh, vyškrtnutí této eh, klauzule. Bylo to dosti komplikované a zúčanské státy nemohly toto dodržet a víme, že co se týče celé epizody se znečištěním, to, co nastalo tento týden, tak jednotlivé částečky, o kterých hovoříme, eh, které byly vyneseny daleko do atmosféry a které putovaly po mnoho stovek kilometrů, a um, určitě by nemělo smysl, když bychom eh, jeden sektor eh, měli eh, tady činit předmět naší pozornosti, takže si v tomto plně podporujeme vyškrtnutí této části klauzule. A co se týče amoniaku, jsou tu určité odchylky, rozdílné názory, určitě z toho, co říkal Petr, ty se týkají výjimek amoniaku z sílu 2025. Já tady vidím určitou logiku a chápu zcela, obavy, které tady byly nadneseny, protože se to týká hlavně zemědělského sektoru a myslím si, že návrh propojuje e, i iniciativy spojené s financováním a revize do roku 2025 celého zemědělského programu je velice důležitá. Určitě je to potenciální cesta ku předu. Musíme určitě to, co jsme stále zúrazněvat, protože musíme stále říkat, že ano, města e, velice přispívají k celému tomuto problému a um, ovzduší v městech na zemi tady samozřejmě to je příčinou tím, že je tady daleko více dopravy, výzlové eh, eh, dopravy a to přispívá k tomu problému. Ale amoniak je také klíčovým nositelem eh, jednotlivých částeček, které se dostávají vysoko do atmosféry. A toto bylo jedním z hlavních zdrojů všech těch smogových problémů, které tady přišly a já jsem to zažil také v Londýně minulý týden, ale teď se to obrátilo trošku do jiných zemí, Francie a podobně, pak i do Bruselu. A toto všechno je důvodem toho, proč musíme se pustit do, um, musíme učinit opatření. Dalším faktorem tady eh, máme eh, metan a také ostatní metenty. A já si myslím, že je důležité, abychom, nesni, abychom nesnižovali význam kroků, které jsou s tím propojeny. To, co říkal Petr um, o dvojím um, v regulaci a abychom tady neměli jenom regulaci o klimatu, ale duch této směrnice byl takovým duchem, kdy bude se snižovat emise. Celkově v rámci klimatických, klimatického programu 2025, protože když spropojíme tyto kroky, tak to bude účinnější, bude to stát méně v období, co toho celé období a určitě by to mělo větší dopad, takový žádoucí dopad. Takže nepřijímám argument, že by to vedlo k dvojí e, regulaci. Samozřejmě, že vím, že co se týče klimatických záležitostí, tak tady se tady byl daleko menší e, pohyb v oblasti amoniaku, takže si myslím, že je důležité, abychom začlenili tyto e, části do oné směrnice a jakékoliv snížení emisí těchto dvou znečišťovatelů je určitě vítaným, jak, jak o kvalitu ovzduší, tak o klima. A jenom stručně, úroveň ambicí ta by mohla být ještě navýšena. Mm, máme tady pozměnací návrh 67% návrhu zprávy. Já bych navrhl, aby to bylo něco trošku vyblíže 70%, procentům, to by bylo ekonomičtější a optimálnější. A to jsou odhady komise, e, z kterých to vyplynulo. A e, co se týče rozmezí finančních um, prostředků, tak my tady máme 1,8 eh, miliard um, až 15,8 miliard ročně. Jistě to je velké rozmezí, ale um, cokoliv, eh, to, ten, ten dopad bude velký. A tady eh, hovoříme ještě o 140 eh, tisících ročně, takže si myslím, že to je důležité navýšit tuto úroveň našich ambicí je něco, do čeho bychom se měli pustit. A také si myslím, že potřebujeme diskut, musíme diskutovat o cílech 2020, nejen proto, že Gothenburgský protokol určitě do určité míry umožňuje navýšení, kterých, myslích, o kterých tady hovoříme, a uvědomuji si, že to je proces velmi složitý a plánovat to, to musí být účinné, ale myslím si, že stojí za to vést o tom diskuzi. A na úplný závěr přes to, že tady všichni k tomuto přispíváme, myslím si, že bychom mohli odvést lepší práci. Nemám, máme tady rtuť je to jeden ze znečišťovatelů, který je, který eh, vy, uniká z určitých zdrojů a eh, začlenění rtuti do této složky by bylo také důležitým krokem ku předu. A myslím si, že to je opět něco, čemu bychom se měli věnovat. Má to zásadní dopad na nervový systém a může eh, poškodit jak imunitní systém, tak systém reprodukční a proto je to určitě významnou celou otázkou v oblasti veřejného zdraví. Děkuji. A teď paní Barta. Děkuji. Ano, já bych ráda začala tím, že řeknu, že jsme eh, velice rádi, že takto kolektivně diskutujeme o této zprávě eh, na výboru. Určitě hm, máme svou dlouhou cestu a stínovi zpravodové budou jistě souhlasit, že členové eh, výboru byli velice rádi, že to tady máme, že jsme byli schopni o tomto tématu tak diskutovat. Mm, ehm, komise už na tom pracuje mnoho let a ehm, bylo tady velké úsilí do toho vloženo a také spousta času, které do toho vložila Judy a také ostatní stínoví zpravodajové. A také mnoho ostatních lobbyistů, kteří eh, se snažili zajistit, aby tato eh, zpráva nebyla stažena. A chtěla jsem jenom krátce něco poznamenat. Můžeme teď vydechnout trošku, že tu zprávu tady máme, ale mm, víme, že přečištění pokračuje. A sice bych ráda řekla, že jsem podobnou diskusi eh, vedla o kruhovém hospodářství mm, Ale diskutujme o kvalitě eh, vzduší. Eh, známe všichni dopady, který špatný vzduch může mít eh, na pracovní sílu, na produktivitu a také na přírodní prostředí. A kvalita vzduchu ta je důležitá nejenom tady, ale i v Číně a ve všech velkých evropských městech jako Paříž nebo Londýn. A tak je to panevropský problém, nejenom problém velkých měst po celé Evropě. Znečištění ovzduší způsobuje 400 tisíc předběžných úmrtí a ve Velké Británii jenom se odhaduje, že je to zhruba třetina eh, tohoto znečištění je právě z, pevněny evropské. Eh, znečištění vzduchu stojí životy a stojí to peníze. A eh, jsme si vědomi, že je to věc, kdy veškeré vlády, národní, regionální, musí sehrát svou roli, tak aby se tomuto problému postavili. A kdyby to byla pitná voda, eh, která by byla takto znečištěna jako eh, vzduch, tak bychom asi eh, jednali trošku rychleji, než tak, jak to tady trvalo celá léta. Souhlasím s tím, co říká Judy o potřebě, že bychom měli mít povinné eh, cíle snížení do roku 2025. Eh, když to jen ponecháme, jak ostatní řekli, na rok 2030, tak je nepravděpodobné, že místní úřady a vlády se eh, tomu postaví a vymůžou to pomocí mm, regulačních opatření. Stejně jako Judy si myslím, že bychom měli volat po větším prosazení Euro 6 Ehm, ehm, tak to se týká také ehm, dopravy. Máme tady emise, které se odhadují, že jsou sedmkrát vyšší než limity Euro 6. A toto je něco, čemu se musí nutně věnovat komise spolu s členskými státy. Některé z nich ne, nebyly v radě příliš kooperativní. A když přejdeme k znečišťovatelům, Ehm, myslím si, že bychom měli ehm, být více ambicioznější, abychom to více zapracovali této zprávy. Minulá čísla z komise a z Evropského parlamentu, tedy posouzení dopadu, ukazují, že nemůžeme snížit ehm, emise, tyto emise rychleji a to způsobem, který bude nákladově účinný do roku 2030. Posouzení dopadu z Evropského parlamentu by nás mělo dále vést, a to znamená 70 5%, 75%. No, já si, Judy říkala, že bychom měli být realističtější a s tím jít do vyjednávání, ale všichni si přejeme, abychom dýchat čistý vzduch a Myslím si, že když do toho nepůjdeme s ambiciozním mandátem, tak pak budeme ve velkém tlaku s rady. Ehm, Amoniak a metan. Ehm, tady, tam, eh, tady máme závazné cíle, na které tlačí tato zpráva tyto dva plyny do roku 2030, ale jsou tu určité země jako Nizozemsko, eh, které byly velice úspěšné při snižování emisí amoniaku, více jak 50% za poslední ehm, desetiletí. A některé země ovšem trošku pokulhávaly a žádají, aby se udělalo něco jenom do roku, do roku 2030, tam to možné nebude. A pak je tu ještě myšlenka přeskumu společné zemědělské politiky, ale podívejme se na legislativu. Jestliže přeskum, jestliže to nedokážeme v rámci přeskumu, tak přijdeme o tuto možnost. Ale myslím si, že bychom měli najít cestu, jak uznat dobrou práci, kterou odvedly některé země a podpořit zase jiné země, eh, tak aby to dohnali. A myslím si, že to je v našich možnostech. Také mi ještě leží na srdci definice e, malých zemědělských e, podniků, a kdo k ním patří a kdo ne. A pak lodní doprava. Vidím, a jistě je logické, abychom to viděli z této zprávy, ale lodní doprava, té se musíme věnovat brzy, v určité brzy a myslím si, že toto je velký znečišťovatel globálně viděno. A ať už to je, jestli ať už tady Evropa tady se ujme iniciativy nebo ne, nejsem si úplně jistá, ale myslím si, že nesmíme zapomenout na lodní lodní dopravu, protože víme, že velmi znečišťuje naše ovzduší rovněž. Tato zpráva eh, eh, tady přinese další zelené příležitosti, eh, je tady toho hodně v oblasti ekonomiky, na co bychom se měli soustředit. Je to dobré pro eh, podnikatelství, pro vytváření pracovních míst, také pro lidské zdraví a mm, další mm, blahobyt. Ehm, takže ještě jednou bych chtěla poděkovat Julie za práci a budu se těšit na to, že budu s vámi spolupracovat i s ostatními stínovými zpravodaji, tak jak budeme pokračovat na práci, práci na této složce. Děkuji. Děkuji, paní Konečná. Děkuji, pane předsedo. Eh, I já začnu poděkováním, protože jsem přesvědčena o tom, že nebýt eh, v dobrém slova smyslu tvrdohlavosti Julie, tak bychom tady dnes neseděli a neměli bychom o čem jednat. Eh, protože to byla právě ona, která stála za tím, že si dovedla samozřejmě s naší podporou, ale především ona na komisi a s jednotlivými komisaři vyjednat, že tato zpráva nebude jednou z dalších ztracených v rámci work programu. Takže určitě, určitě je to její, eh, její obrovské plus. Eh, samozřejmě, že zlepšování kvality ovzduší eh, by měla být naše priorita a nejenom naše, ale i celé Evropské unie. Znečištění ovzduší však nezná hranic a má, příry, má přímý vliv na lidské zdraví. Eh, v minulých letech se již podařilo snížit znečišťující emise výrazným způsobem, zejména v průmyslu, ale je potřebné v úsilí o čisté ovzduší pokračovat a nastínit si cíle dostatečně dopředu, aby se subjekty zvládly přizpůsobit. Rovněž je však důležité, a tady bych na to chtěla dát velký důraz, aby podmínky ve všech členských státech se zpřísňovaly stejným tempem aby v rámci podmínek fungování průmyslových podniků nedocházelo ke zvýhodňování jedních proti druhým, protože si musíme uvědomit, že je ještě pořád řada členských zemí a patří mezi ně například i takové státy, jako je Německo nebo Francie, které eh, nesplňují současnou úroveň NECu. A to si myslím, že je vážný problém a že nejde jenom o to, co bude do budoucna, ale jak se postavíme i k tomu, že Eh, některé umíme donutit a některé možná z důvodu velikosti či jiných politických, tak jim tolerujeme to, že prostě obcházejí směrnici a snaží se, eh, aby svůj závazek například splnili alternativními opatřeními, které ale nakonec nevedou k pozitivu v rámci čistého ovzduší. Eh, druhým velkým tématem je, které látky by se měly v jaké míře snižovat. Tam musím říct, že zvlášť u síry mám dojem, že směrnice navrhuje snížení na úroveň, která je nižší, než je samotná přírodní produkce síry. Protože například, a teď se omlouvám panu předsedovi, ale jen italské sopky v roce 2012 vyprodukovaly 2,5 milionu tun síry, zatímco celá veřejná energetika ve stejném roce vyprodukovala 2 miliony tun. Takže jenom bych byla ráda, abychom si dali pozor, jestli vůbec jsme schopni v těch limitech ty závazky naplnit reálně. Naopak velmi vítám to, že eh, chceme snižovat emise prachu, zejména nejmenších částic PM2,5, které jsou zdravotně velmi nebezpečné a nedaří se je snižovat dostatečně. Dalším okruhem problému, a někteří kolegové už o tom mluvili, je načasování plnění závazků. A já musím říct, že v tomhle případě bych se radši soustředila na plnění závazků k roku 2030 a e, brala bych rok 2025 jako indikativní cíl. Ono to totiž souvisí s technologickou obnovou, která má delší životnost než pět let a zvlášť u nových členských států, které byly nuceny v posledních letech velmi investovat do technologické obnovy, se nám může stát, že e, to nebude finančně ani technologicky možné aby ty eh, závazné cíle do roku 2025 splnili. Druhou souvislostí je snižování emisí CO2, kde je rovněž cíl k roku 2030. Eh, úplně mm, mi z toho vypadlo a trošku mě to mrzí, nebo není v té zprávě zahrnuto eh, opatření v domácnostech, jako je zateplování nebo obnovitelné zdroje, protože to nám přece taky sníží emise klasických polutantů a myslím si, že právě o tom, eh, jakým způsobem to chceme snižovat a v jakých časových horizontech bychom měli ještě více diskutovat. A jsem velmi zvědavá, jak bude probíhat diskuze poté například i v trialogu v rámci komise a rady, protože si myslím, že jednotlivé členské státy se, nebo řada členských států se opravdu snaží o to naplňovat ty cíle, ale nejsem si jistá, jestli jsou schopny reálně stihnout to, co my po nich budeme chtít. Eh, ráda bych rovněž upozornila na to, aby byly v souladu cíle této směrnice a snižování emisí podle směrnice o průmyslových emisích. Tam eh, bych na to ráda znala názor Evropské komise, protože si nejsem úplně jistá, jestli tyto dvě směrnice se doplňují, anebo naopak si v některých věcech protiřečí. A posledním okruhem, o kterém bych se ráda zmínila, jsou druhy emitentů, které třeba tlačit ke snížení. Snížení emisí z lokálního vytápění se totiž jeví jako klíčové pro mnohé regiony a oblasti a musím říct, že dnes již je vědecky podloženo, že v rámci lokálního vytápění vzniká v určitých regionech, regionech až třetina emisí. A, a myslím si, že toto je velké téma do budoucna a že pokud se zde zcela správně a reálně bavíme o oblasti snížení emisí z dopravy a věnujeme jí opravdu velkou pozornost, tak bychom úplně stejně měli věnovat velkou pozornost snížení emisí z lokálního vytápění, protože to je ten třetí největší znečišťovatel a měli bychom ho brát vážně. Já samozřejmě nemám nic proti tomu, jak bylo řečeno, abychom si stanovili limity v rámci dopravy, abychom eh, zvýšili elektromobilitu ve městech, Eh, musím říct, že eh, ty nízkoemisní zóny, které jsou tam navrhovány, jsou sice hezké, ale pro řadu měst nereálné, ale určitě je to také téma do debaty, ale velmi ráda bych tam ještě doplnila právě ty lokální vytápění a lokální znečišťovatele, malé znečišťovatele, protože si myslím, že bez nich k tomu snížení eh, nemůže dojít tak, jak máme v plánu. Takže nicméně děkuji všem ostatním eh, šedou zpravodajům. Děkuji Julie ještě jednou za její boj a myslím si, že eh, i s jejím velmi racionálním přístupem, který eh, dává naději k tomu, že najdeme nakonec společné a rozumné řešení, se dále těším na spolupráci. Thank you very much. And now Mr. Děkuji. A nyní pan Pedicini. Děkuji, já budu velmi rychlý. Já. Děkuji zpravodajce, kolegyně Gerling, za dobrou práci. I s ohledem na to, k jakému došlo spoždění kvůli tomu, že jsme neměli úplně jasno, pokud je o program práce Junkerovy komise v souvislosti s touto směrnicí. Je to velmi důležitý nástroj pro přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku která osiluje o ochranu zdraví a snížení nákladů. Musíme tedy začít implementovat tuto politiku hned a členské státy musí přirozeně přejít k alternativním zdrojům energie. Podle nás klíč k úspěchu je v implementaci monitorovacích a kontrolních systémů, které by byly trvalé, to znamená, které by byly zaručeny také nezávislými orgány, které budou v reálném čase předávat údaje řídícím orgánům. Tak se zajistí přístup veřejnosti k těmto informacím. Body, které jsou podle nás ve zprávě zajímavé, jsou především ty závazné cíle v roku 2025, tím souhlasíme, také dohled nad vozidly, které byly uvedeny do provozu, potom také specifická opatření na ochranu nejzranitelnějších stupy, skupin, potom má přístup veřejnosti k výsledkům, to je pro nás zcela zásadní, a také přístup ke spravedlnosti. Tady také souhlasíme a souhlasíme také přístupem k financování na období 2014 až 2020, i když je třeba v novém programovém období 2021 až 2027 naplánovat eh, nové finanční nástroje. Pokud je o moniak, tak jsme trochu skeptičtí, ale ještě si vyhrazujeme čas na studium této otázky. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Florenc. Já, prezident. Ano, pane předsedo. Už se toho hodně řeklo a mnohé věci byly správné, byly zdůrazněny chválně s pravodaj a tomu bych se rád připojil. To, že tady máme přeshraniční um, um, přenos um, faktorů a znečišťovatelů životního prostředí, to je nejenom fakt ve Velké Británii, ale také v mé zemi, přičemž má země v této otázce produkce, eh, znečištění eh, vzduchu určitě nepatří k nějakým skvostným příkladům eh, právě otázce, se to týká amoniku, ale také tady vidíme, že řada členských států nenaplnila tyto cíle dodržování um, kvality vzduchu. A musíme si položit otázku, proč tomu tak je. V mé zemi otázce amoniku je to úplně špatné, ale i v mnoha jiných věcech to platí. A tady si musíme položit otázku, jestli vlastně tady vytváříme správné právní předpoklady, protože jinak si to nebudeme moci vysvětlit, proč se tady toho spousta snaží vymanit nebo dostat. A proto jsme se dostali rychle k tématu závaznosti. Myslím si, že závaznost eh, alespoň co se týče roku 2025, je dost důležitá věc. I mm, eh, když mý zemědělci mě asi hnali eh, čertu, ale když bychom to nechali nezávazné do roku 2025, tak by, všechny pokus, by se všichni pokusili do roku 2029 um, prodloužit, protáhnout ta opatření a v roce 2030 by pak zjistili, bože, tak to se nám teď zase nepodaří splnit. A když mi to nevěříte, tak se zeptejte komise nebo se zeptejte mě. Um, ono to už několikrát, v několika um, um, v případech tak to bylo, že jsme tady měli určitou toleranci, ale tato tolerance, ta pak většinou byla využita v určitém směru, eh, který si tady moc nepřejeme. Takže si myslím, že sice by to mělo být určitou míru, nemůžeme to dělat příliš razantně, ale přeci jen závaznost by tady stanovena být měla. A mm, mm, tímto hned skončím. Mám radost, že teď přecházíme k takovému komunitárnějšímu přístupu, protože v posledních deseti letech jsme tady dělali jenom CO2. Ehm, strašně jsme eh, tady vynakládali tlak na eh, průmysl a celou řadu oblastí, už se to předtím zmiňovalo. Eh, tady jsme i třeba v zemědělství ehm, to s tím zacházeli dosti velkoryse, ale teď musíme přejít k férovým pravidlům, protože to napomůže ehm, místu Evropa a mm, nebude to některé příliš přetěžovat, těm druhým, ten druhé méně. E, třeba mm, ti, které země, některé potom se do toho nebudou vůbec angažovat. Takže si myslím, že takovýto koncentrovaný přístup je správná věc. Eh, paní kolegyně eh, Gerling, co se týče těch prvků té zprávy, eh, já jsem sice pro povinné, mm, povinné prvky, ale ve vaší zemi tady platí jedna povinnost podávat zprávy. V mé zemi to musí být 15krát a Berlín pak ještě musí tomu přistoupit taky a to všechno se pak pošle do Bruselu. Takže to je nepředstavitelná úloha nebo mm, mm, už úsilí a tak bych rád věděl, co přináší tyto povinnosti podávat zprávy, protože už tady máme to stovky, které jsme žádali. A já taky. Rád bych věděl, mm, jaké závěry pak z toho vyvozuje komise, bude pozovat, později vyvozovat z této celé řady mm, zpráv. No, co z toho udělají? To bych docela rád věděl, eh, protože když dělám nějaký zákon, nebo smím být spolu eh, autorem, tak bych na konci rád věděl, jestli se k tomu cíli dostanu. A když pak tady tak stojím na konci a říkám si, no oni všichni mají nějaké výmluvy, proč to toho jít nemusí, tak ehm, na to nesmíme zapomenout. Vím, že to ještě bude obtížná diskuse a já ve své frakci ji povedu hned zítra dopoledne. Ale jen společně se všemi se, sektory, eh, tak se nám, pak se nám podaří toto téma zvládnout. Když budeme pokračovat odděleně, pak dojde k problému a pak na konci zase budeme mít tu tedy super liberální eh, usnesení, které všechny, které eh, všechny umožní všechno možné členským zemím a pak ehm, zjistíme, že eh, polovina členských ehm, zemí si neodvedla svou práci. Raději skromnější hodnoty, ale pak se také musí splnit. Thank you very much. Děkuji. A nyní pan Buďte má. Děkuji. Děkuji. Pane předsedo, spolupráce se zpravodaje byla velmi dobrá a za výbor Agri já chci zdůraznit několik bodů, které se týkají metanu a amoniaku. Jak říkala zpravodajka, komise navrhla zahrnout eh, skleníkový plyn do rámce NEC. My jsme v Evropské unii jednoznačně rozlišovali mezi skleníkovými plyny a znečišťujícími látkami. Udělali jsme to v celé řadě právních úprav a také v rozhodnutí o ETS. A také ve směrnici o průmyslových emisích se snažíme zahrnout CO2, nebo pokusili jsme se zahrnout některé skleníkové plyny jako parlament, ale potom jsme řekli, že to chceme tedy zachovat oddělené a teď komise dělá něco jiného, dělá pravý opak, zahrnuje tam metan. Já se opravdu bojím dvojí právní úpravy, myslím si, že to zabrání flexibilitě. A abych uvedl příklad ze zemědělství, zemědělské farmy mohou hrát důležitou roli v zachycování skleníkových plynů, jako je například CO2 zemědělství, má spoustu pastvin. To je důležité úložiště uhlíku v tomto smyslu. Když se tam teď zahrne, nebo kdyby se tam teď zahrnul metan, tak bychom postihli farmáře za to, že produkují metan a neodměnili bychom je za to, že zachycují skleníkové plyny CO2. Takže si myslíme, že je velmi důležité zachovat tuto flexibilitu, aby zemědělci mohli takto přispívat ke zmírňování dopadu klimatických změn. To zahrnutí metanu, to je taková protislužba, pokud jde o pastviny, pokud chcete mít ty zmírňující opatření, především pokud jde o chov dobytku, tak musíte mít zvířata prakticky po celý rok venku a v tom případě je velmi obtížné dosáhnout, tedy vevnitř, a v tom případě je velmi těžké dodržet eh, tyto cíle v oblasti snižování metanu. Pokud jde o amoniak, některé členské státy už hodně investovaly do snižování emisí amoniaku, některé státy už od roku 1990 do 90. let. Ve své zprávě se chci jasně zaměřit na to, že bychom se měli zaměřit na rovné podmínky, jak říkal pan Florence. Členské státy musí vynaložit stejné úsilí na to, aby snižovaly emise amoniaku a myslím si, že to v návrhu komise není dostatečně zdůrazněno. Já se velmi těším i na diskusi, nejen tady na výboru Agri, ale i tady, Mám ještě pár dalších věcí k SZP, ale zatím je to tedy z mé strany vše. Děkuji. Děkuji a nyní paní Pěrik. Děkuji, pane předsedo. Ze všeho nejdříve chci poděkovat paní Gerling. Je to zpráva, která se nám velmi líbí a je sledována s velkým zájmem i ze strany nizozemských zemědělců. Já jsem tedy stínovou zpravodajkou a chci se zmínit o dvou věcech, především tedy amoniak. Už jsme říkali, že v rámci EU už jsme o 30% snížili produkci amoniaku, v Nizozemsku dokonce o 66%. Máme údaje z roku 2005, ale hodně už toho bylo uděláno před tímto rokem. To znamená, že zemědělci na to vynaložili opravdu hodně úsilí a peněz a je nutné, aby členské státy toto úsilí zohlednili a aby to jistým způsobem odměnili. Jinak už eh, nikdo nebude mít do zájem. Navíc eh, je třeba dodržovat dobré životní podmínky zvířat, jak říkají někteří. Ano, to bych byla ráda, ale pokud jde o povinnosti v oblasti amoniaku a povinnosti a závazky v oblasti metanu, tak si musíme uvědomit, že to znepokojí celou řadu zemědělců, jak se o tom právě zmínil, zmínil kolega z výboru Agre. A teď bych se ráda obrátila na své socialistické kolegy. Co pak nechcete v Evropě už nikdy vidět krávu na pastvině? Protože to také likviduje krajinu. Takže jakým způsobem chcete sloučit ustájení a zároveň tedy také krásu krajiny? Já si myslím, že potřebujeme větší přiměřenost, proporcionalitu opatření. To je zásadní návrhu komise. Je nutné, aby jednotlivá odvětví, doprava, průmysl, rekreace a zemědělství, aby se k ním přistupovalo udržitelným způsobem, rovným způsobem, spravedlivě, aby všichni společně mohli snižovat znečištění ovzduší, protože nemá žádný smysl zaměřovat se pouze na zemědělství a postihovat je i zohledem na to, jaké úsilí už vynaložili v minulých letech. A také bych byla ráda, kdybychom požádali o to, aby se v rámci SZP odblokovali peníze pro zemědělce, kteří už eh, vynaložili úsilí na to, aby dosáhli cílu, které jim byly předepsány. Předseda, ještě někdo další se hlásí o slovo? Prosím. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Děkuji, pane předsedo. Problém znečištění ovzduší přímo souvisí s hospodářskou krizí. Topení plus automobily, to je největší zdroj znečišťování a to je třeba tedy prostudovat. Růst DPH v Řecku, pokud jde o naftu a podobná paliva. To vše vedlo k tomu, že lidé začali využívat v Řecku jiná paliva. Začali pálit nejen dřevo, ale i starý nábytek, dveře, okna a tak dále. A to vše způsobilo, že se vzduch už téměř nedá dýchat. Pokud jde o ty částice, tak jejich obsah v ovzduší je zcela nepřijatelný. Už se tam prostě vůbec nedá dýchat protože se spalovaly materiály, které byly i lakovány, malovány a tak dále. To znamená, že ovzduší je plno takových různých látek, které jsou nebezpečné pro lidské zdraví. Výskyt dýchacích onemocnění se mnohonásobně zvýšil, ale v Řecku není žádná síť, která by mohla zásobovat zemním plynem všechny budovy v Řecku. To by bylo příliš těžké, příliš nákladné. Hospodářská krize tedy přispívá také ke znečištění ovzduší. Děkuji. Děkuji. A pokud už se nehlásí žádný další poslanec, tak bych dal slovo komisi, protože zde zazněla celá řada otázek pro komisi. A za komisi zde máme, myslím, paní Venink. Doufám, že nám tyto otázky zodpoví. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den všem. Chci se připojit k poděkování paní zpravodajce Gerling za velice komplexní zprávu a podle našeho názoru i zprávu velmi vyváženou, která z větší části podporuje návrhy komise. Ráda bych zopakovala, pane předsedo, že vzhledem k tomu, co jsme zažili za poslední týden v celé řadě různých hlavních měst, je dnes snad ještě důležitější, abychom se pokusili se znečištěním ovzduší něco udělat a to efektivním způsobem. Myslím si, že důkazy, které máme za poslední týdny, a je vidět, že to nejsou izolované případy, naopak děje se tak stále častěji, to jsou snad ty nejlepší důkazy, které vůbec máme a na základě kterých eh, musíme začít plnit naše vlastní cíle kvality ovzduší. Komise má ambici bojovat se znečištěním ovzduší, aby snížila dopady na lidské zdraví o více než 50 Chceme zároveň také postupovat eh, efektivně z hlediska nákladů a eh, přínosy eh, tohoto návrhu jsou asi desetkrát větší než náklady na něj. Takže se to vyplatí. Dovolte mi teď několik komentářů k některým tématům, která jsou podle mého názoru nejdůležitější, která zde zazněla ze strany zpravodajky ale i ze strany ostatních stínových zpravodajů a poslanců. Začnu amoniakem a metanem, jakožto tedy součást tohoto návrhu. My jsme spokojeni s tím, že e, do značné míry zde ty cíle pro metan a amoniak v návrhu stále jsou. A ráda bych reagovala na některé ty obavy, které tu zazněly. Co se týká metanu, objevila se obava, že budeme mít eh, duplicitní regulaci tady v oblasti toho klimatického a energetického balíčku, ale to vůbec není pravda. My jsme ty návrhy vypracovávali v naprostém souladu s tím klimatickým a energetickým balíčkem. Takže veškerá tato snižování, jakožto závazky, probíhají v kontextu toho energetického klimatického balíčku. Jsou to tedy takzvaná no-cost opatření. Ve finále budou znamenat přínos naopak zhruba 2,5 miliard pro zemědělce v Evropě žádným způsobem ta opatření nebudou interferovat s jejich flexibilitou nebo flexibilitou v rámci tohoto balíčku obecně. Rovněž, co se týká blahobytu, což je otázka, která zde zazněla a myslím si, že se dotýká i oblasti amoniakové, bude potřeba nalézt správnou rovnováhu, tak jako ostatně pořád, eh, pokaždé, ale není možné hnát jednoho proti druhému. To není eh, řádný způsob práce. Je potřeba najít řešení, které zajistí jak blahobyt zvířat, tak snižování emisí. Amoniak. To je důležitý znečišťující faktor, eh, představující 90 až 95 veškerých znečišťujících látek pocházejících ze zemědělství. Zmínili se tady pokusy jiných skupin průmyslu nebo domácností obecně Ráda bych připomněla, že zatím, bohužel, v oblasti redukce amoniaku a zemědělského sektoru se stalo jen velmi málo. Došlo jen k velmi malému pokroku, co se týká snižování emisí amoniaku. V oblasti kysličníku siřičitého jsme dosáhli snížení zhruba o 80%, v případě amoniaku je to zhruba pouze 20%, a když se podíváte na náklady na tato snížení, tak e, jsou to skutečně procenta nějakých, já nevím, 47% na straně jedné a 2% na straně druhé. Takže abychom zajistili rovné podmínky pro všechny zúčastněné aktéry, je skutečně potřeba v zemědělském sektoru něco udělat. A chápeme, že se v zemědělské komunitě objevují obavy. Nicméně myslíme si, že díky technologiím, které máme k dispozici a která již celou řadu let existuje, můžeme navrhované cíle splnit. A abych se dostala k tomu bodu, eh, někteří tvrdí, že se zdá, že zacházíme s různými členskými státy různě, tak to není pravda. Když se podíváte na období 1990 až 2013, vidíme, že celá řada členských států, zejména ty, které se musí víc snažit, je v podstatě na stejné výchozí úrovni, co se týká snižování emisí. Já to nebudu rozvádět, ale jenom jsem vám chtěla eh, poskytnout tuto časovou perspektivu, o které my hovoříme. Co se týká indikativních cílů, které jsme představili na rok 2025, slyšeli jsme, že je zde velká podpora, aby tyto cíle byly závazné. A e, zazněla zde slova, aby zde byl přijat amoniak. My ty argumenty chápeme, bereme je na vědomí, ale opět myslím si, že musíme zaujmout určitou perspektivu Eh, vůči tomu cíli 2030, kde musíme dosáhnout těch kýžených investic. Někteří řekli, že je potřeba zohlednit investiční cyklus. My zcela souhlasíme s tím, že je potřeba zajistit, aby nedošlo k tomu, co říkal pan Florence, tedy že by členské státy nechali vše na poslední chvíli. A proto tam máme nastavenou tu cestu, kterou budeme sledovat velice přísným monitoringem, tak abychom eh, včas podchytili ty, kteří nedělají dost. Ale stanovení závazného cíle na rok 2025 by mohlo v některých případech skutečně vést k tomu, že bychom jaksi vykolejili investiční cyklus a myslím si, že to je něco, co bychom asi měli, měli eh, zohlednit při dalších diskusích a hledání řešení. Co se týká flexibility, jak víte, emise z lodní dopravy jsou stále víc a víc důležité, protože redukce emisí na zemi je jaksi predominantní téma za posledních několik desetiletí a tím pádem v těch výpočtech ty eh, námořní emise zaujímají daleko větší proporci. A tím pádem jsou důležitější, protože se po moři emise dostávají do celé Evropy. Nejenom nezůstávají tam, kde se generují, třeba já nevím, v Severním moři, ale zasahují celou řadu států i jinde v Evropě. Jsme přesvědčeni, že tato flexibilita představuje dobrou možnost pro členské státy, aby tyto měly určitý manevrovací prostor pro přehodnocení jednotlivých cílů. Co se týká jiných zdrojů, nemyslíme si, že by se jednalo o nevýhodu pro ehm, vnitrozemské státy nějakým významnějším způsobem, ale jsme ochotní vyslechnout argumenty. Nicméně toto je část toho návrhu, kterou bychom rádi zachovali. Několik dalších otázek, které podporujeme, například Finanční podpora těchto cílů, ano. Eh, my už máme různé rozvojové programy, které nám umožňují vidět, že eh, podle této eh, reformy zemědělské politiky mohou členské státy podnikat aktivity, které budou dostávat finanční podporu. Ovšem často vidíme, že členské státy to nevědí. Proto je potřeba zvyšovat povědomí i v členských státech, aby mohla probíhat řádná absorpce těch finančních prostředků. Takže nejde o to jenom zpřístupnit nějaké fondy, ale jde i o jejich pak ve finále využití. Co se týká informací, eh, přístupu informací, participace, ano, to je vše velice důležité. A podpoříme to. A ještě jedna věc, ta je asi ne nejdůležitější, tak velice důležitá, tím už to uzavřu, eh, ty emise a testovací cykly, které se momentálně evaluují a mění. My jsme vždy říkali, že se tímto hodláme zabývat, my to také hodláme dodržet jako komise, nicméně je potřeba, abychom také zohlednili obavy členských států. Ovšem řekli jsme členským státům to samé, jako říkáme tady. Je potřeba se rychle někam posunout. Této věci je potřeba ten prováděcí akt pro první fázi tohoto procesu revidovaných testovacích cyklů přijmout co nejrychleji aby v roce 2017 mohlo dojít k plné implementaci eh, této revize. A pak začne další fáze. Takže i vaše podpora bude v této oblasti velmi vítána. To je, myslím, z mé strany, pane předsedo, vše. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. A tím pádem si myslím, že můžeme na závěr diskuse dát slovo opět paní zpravodajce, paní Gerling. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji všem. Z té diskuse, myslím, jasně vyplynulo, že ty body, které jsem zmínila na začátku jako sporné body, jsou skutečně ty body, o kterých budeme dále diskutovat, zejména amoniak ale je dobře, že si všichni uvědomují, že je potřeba o těchto věcech mluvit. A že ty diskuse budou muset být i poměrně detailní. Je zklamání, že jsme zde neměli příspěvek od zelených, protože z mých diskusí, eh, pokud vím, tak oni vždy hovořili o ambicích. Eh, oni to přenechali panu Dáncovi, který se s tím poměrně dobře popasoval. Ale opět, je to otázka taktiky, je to otázka strategie. My jako skupina stínových zpravodajů o tomto budeme i nadále hovořit. Co s tím nakonec uděláme? Ehm, řekla bych ještě jednu věc, asi se mi měla říci na začátku, a to je to obecnější téma toho, že toto je klasický případ legislativy, která ve středně až dlouhodobém horizontu představuje přínos pro všechny – můžeme zlepšit zdraví a teoreticky nás to nic nebude stát. Ale je to také klasická legislativa v tom smyslu, že ty náklady vzniknou na jednom místě v ekonomice, ale nebudou tam vidět ty výhody celé věci. Ty budou vidět jinde. A to je vždy politicky hodně ošemetné. Jak řekneme společnosti, ano, náklady jsou nulové, anebo je to dokonce pozitivní, eh, ta bilance, ale lidé, kteří ty náklady zaplatí, z toho nic mít nebudou. Kromě tedy toho obecnějšího slova smyslu. A toto je velmi dobrý příklad přesně eh, takovéhoto druhu legislativy a proto jsem velmi ráda, že zde je tolik podpory ze strany ostatních poslanců, jakým způsobem se s tímto v tom politickém procesu vypořádat a získat dobrý výsledek. Děkuji všem, těším se na další spolupráci. Děkuji vám. Připomínám ještě harmonogram. Termín pro pozměňovací návrhy je 21. dubna. Projednání pozměňovacích návrhů v červnu 16. a 17. Hlasování ve výboru Envy na naší poslední schůzi 15. července před prázdninami. Děkuji a teď Přerušuji schůzi, v pět hodin začnou koordinátoři. Děkuji.